pánové, tímto opětovně zahajuji naše zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějakou námitku? Není tomu tak. A proto je tímto zápis schválen.